Uh, welcome everybody and good... Dobrý den, všechny vítám. Já teď zase přejdu do švédštiny. Eh, välkomna allihopa. Děkuji vše, eh, dě, <clears throat> všechny vítám, dobrý den. Eh, my teď budeme pokračovat v našem zasedání, které jsme zahájili včera. A Prvním bodem v našem pořadu jednání jsou práva žen v přístupových zemích Balkánu. A ještě předtím, než se do tohoto bodu eh, pustíme, chci přivítat naše dnešní hosty. Paní Silva Kosta pozvala 30 studentů v Milá, z Milána. Všechny vás srdečně vítám. Máme zde také návštěvu eh, z výboru pro ochranu eh, žen a dětí eh, ASEANu. Jsou zde, je zde 20 zástupců z tohoto združení a paní Kanta van de Baez vede tuto delegaci, takže je také dnes vítám a těším se na naši debatu u oběda. Takže všechny zde srdečně vítám na našem zasedání. Takže nyní bod číslo 10, práva žen v přistupujících zemích Balkánu. A slovo dám zpravodajce paní Cornelisen, prosím. Thank you very much. Děkuji. Mnoho stínových zpravodajů zde bohužel nemáme, ale paní Ouvír a já tedy tu debatu povedeme. Nejprve chci poděkovat všem za cené pozměňovací návrhy. Bylo jich přes 100, eh, polovina z nich eh, je vlastně mých, ale nevypracovávala jsem je úplně sama. My jsme návrh zprávy rozeslali na minimálně 100 nejrůznějších institucí, vyslanců nevládních organizací i státních organizací eh, v přistupujících zemích Balkánu a oni nám zaslali nejrůznější návrhy, z nichž některé jsme akceptovali, jiné ne. Takže těch 50 pozměňovacích návrhů, které je podáno pod mým jménem, vlastně pocházejí od těchto nejrůznějších eh, subjektů z těchto zemí. Což znamená, že tam se vede živá debata na touto zprávou. A to, byla její, to byl její hlavní cíl. Takže tím eh, bylo dosaženo jednoho z hlavního Cíle této zprávy posílit debatu o právech žen v přistupujících zemích Balkánu. Samy pozměňovací návrhy zprávu vylepšují a já jsem je zařadila jednak z toho, že se týkají věcí, s nimiž nemám mnoho zkušeností a i z dalších důvodů a chci proto poděkovat ku příkladu paní Jaroka za e, její poznámky týkající se situace romských žen a dalším e, nad významem usnesení 1325. A je tam také e, řada věcí o obchodu s ženami, násilí proti ženám, vzdělávání, podnikatelství. Paní Inentfeld také tam přiřadila otázku antikoncepce, to je také důležité. A eh, zbyla nám tam také trocha nevyřešených věc. Jedna se týká kvót žen v politice. Vím, že na toto téma se názory různí. My jsme ve zprávě uvedli, že Nevyzýváme ani tolik země, aby zavedly kvóta pro ženy a jejich účast eh, v politice. Zdá se, že tady rušno říká zpravodajka. Ale pak, když takové kvóty existují, tak je potřeba je také realizovat, provádět. O to běží. Myslím, že my do toho nemůžeme zasahovat jako Evropská unie. Neexistuje evropské aký v tomto směru, které by nám propůjčovalo právo, abychom vyzývali země eh, k zavedení kvót. Ale tam, kde eh, kvóty zavedly, tak by měly být správně realizovány. Další bod je velmi politický. Je to otázka názvu Makedonie. Paní Janok Kadákis e, přišla s odlišným e, názvem, jak si plného jména paní Papadopoulu e, navrhuje užívat zkratku FIROM. Já se pokouším Eh, o něco mezi tím. Já používám eh, název, který se skládá částečně ze zkratky, částečně z názvu, takže jsem zavedla vlastně název Firo Makedonie, ale záleží na politickém názoru každého z nás, aby potom se přihlásil v hlasování k jedné z těch třech možností. Bylo by mi ale líto, aby eh, přídavné jméno makedonský nebylo možné používat Vím, že eh, je problém používat eh, používat eh, podstatné jméno Makedonie ve smyslu býval jedné z bývalých republik Jugoslávie, ale přídavné jméno makedonský bychom měli mít možnost používat. Z obsahového hlediska tady, co se týče Albánie, tam vlastně bychom chtěli mít zvláštního komisaře pro rovnost mužů a žen ještě předtím, než bude podána zpráva. Eh, albánské eh, nevládní organizace se k tomu hlásí, považují to za užitečné. Na druhou stranu Evropská komise říká, že by to byla instituce navíc a že není ani tak potřebná. Takže tím se také budu zabývat a požádám o radu ještě další experty. Jinak si myslím, že bude snadné dospět ke konstruktivnímu a pozitivnímu konstruktivnímu eh, názoru. V březnovém štrasburském týdnu se sejdeme se stínovými zpravodaji a jsem si jistá, že vypracujeme kvalitní zprávu. Mimochodem, pak ještě během první debaty zazněla jedna věc, která se týkala Chorvatska. V návrhu zprávy já jsem vyzvala Chorvatsko, aby eh, více přizpůsobilo svou právní úpravu evropskému AKI v oblasti e, rovnosti mužů a žen. Slyšela jsem, že v mezidobí toto už se stalo, takže si myslím, že tento bod můžeme vypustit z, té, z toho závěrečného znění zprávy a chci také říci, že až e, dospějeme do fáze plenárního zasedání, e, zpravodaj má právo pomocí ústních pozměňovacích návrhů provést ještě poslední změny a to v případě, že si to vyžádají nově se objevivší informace. Takže nejlepší by bylo, kdybychom vlastně mohli půl eh, té zprávy vypustit úplně, protože v mezidobí už eh, ty státy by situaci vylepšily a situace zem tam, žen tam by se zlepšila. Děkuji. Dám slovo paní eh, Nevydalové. Děkuji. Já nejsem sama stínová zpravodajka, ale přečtu stanovisko paní Vojtěch Kleves, která je. Chce poděkovat za velmi dobrou zprávu. Domnívá se, že to je velmi důležitá zpráva, která věnuje pozornost právům žen a posiluje rovnost pohlaví v regionu. Balkanské země se zlepšily v této oblasti a je potřeba to ocenit. Jedná se zejména o Chorvatsko Eh, které vlastně uvedlo svoji legislativu do souladu s eh, předpisy Evropské unie, ale stále je zde ještě mnoho úkolů. Eh, pozměňovací návrhy paní de Clemens. Jednak je to malá účast žen na pracovním trhu za druhé a to, že jejich účast by vlastně přispěla posílení ekonomického růstu a boji proti chudobě. Vláda by měla zavést, zavést taková opot, opatření, která by umožňovala rovné příležitosti, tak aby nedocházelo k rozdílům v odměňování a následně potom eh, v důsledku toho i k rozdílu v eh, penzích. Eh, ženy jsou málo zastoupeny v rozhodovací, na rozhodovací úrovni, což ovšem neplatí jenom o balkánských zemích, ale o celé EU. Proto na začátek je potřeba zavést eh, kvóty eh, pro zastoupení žen, které by byly doprovázeny účinnými právními sankcemi tak aby byla, <clears throat> dále je potřeba eh, zajistit opatření, která by umožnila usouladnění pracovního a soukromého života. A to dále by měly být nastaveny osvětové kampaně, které vedou proti, které jsou zaměřeny na Eh, určitou tou stereotypizaci. Eh, romské ženy jsou vystaveny dvojí diskriminaci a je potřeba nastavit rámec proti takové diskriminaci, tak aby romské ženy měly rovná práva. Eh, na závěr je třeba zavést politiky, které by rovn, zajistily rovnost pohlaví ve všech oblaví. Vlády musí zajistit účast žen a jejich přístup ke zdravotní péči a vzdělání ohled na mezinárodní standardy v oblasti rovnosti musí vlastně být nejenom deklarován, ale převeden, převeden do praxe. Paní zpravodajka děkuje za zprávu a těší se na další spolupráci. A mám k tomu ještě jednu poznámku. Otázka názvu Makedonie, to není poznámka paní Stinové zpravodajky, ale moje, co se týče uh, názvu Eh, státu Makedonie. Já si myslím, že bychom měli respektovat úřední název, který uznává OSN eh, a to je tedy název FIROM. FIROM, eh, já bych také dávala přednost slovo, slovu Makedonie, ale domnívám se, že toto by bylo správné řešení. Děkuji. Nyní se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, je tady pan Depak, který je zástupcem komise, je to tak? Říkám to správně? Já jsem Katia de Sadle z eh, eh, generálního ředitelství pro rozšíření. My jsme již komunikovali s paní zpravodajkou písemně a jsem ráda, že bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, což jasně dokazuje, že je zde velký zájem o toto téma a o tuto zprávu. S potěšením zaznamenáváme také to, že připomínky, které jsme měli v prvním kole této diskuse, že tyto připomínky byly zohledněny a v mnoha případech paní zpravodajka šla ještě dále a <clears throat> rozpracovala to, co komise též uvádí eh, ve zprávě o pokroku, která byla zveřejněna loni na podzim. Máme přesto i nadále některé připomínky, poznámky, které jsme již paní zpravodajce sdělili. Jsem též ráda, že došlo k usouladnění předpisů a legislativy v Chorvatsku. V této oblasti není tře- tedy třeba to již ve zprávě zmiňovat jako přetrvávající problém. Co se týče Chorvatska, víme, že pozměňovací návrh 69 vyzývá eh, <clears throat> vyzývá chorvatskou vládu, aby eh, zajistila bezplatnou právní pomoc obětem. A podle eh, nás bychom měli říci, zlepšila přístup k bezplatné pomoci, právní pomoci, protože takový přístup existuje, je zajištěn, ale může to být velmi komplikované a chorvatské úřady uh, Eh, nyní se snaží, usilují o novelu stávající právní úpravy, tak aby ta eh, právní pomoc byla skutečně dostupnější, než je v současné době. Co se týče Kosova, tam máme poznámku pozměňovacímu návrhu 76, který vyzývá kosovskou vládu, aby úřad pro eh, rodovou rovnost, rovnost pohlaví, byl zařazen pod úřad premiéra E, to e, není nesprávné, nemáme nic proti tomuto pozměňovacímu návrhu, nicméně chceme pozměňovat, poz, poz, e, poznamenat, že to, že bude takový úřad eh, přiřazen k úřadu vlády, neznamená, že se nějak zlepší fungování té eh, agentury, či že jí to pomůžu, protože eh, i když tomu tak v současné době není, ta koordinace probíhá z té minister, so sometimes it could be better for some topics to be handled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 já sama jsem eh, eh, zmiňuji dvojitou diskriminaci, eh, a to zejména žen s mm, lesbickou a bisexuální orientací, které v těchto zemích Balkánu, přístupových zemích, jsou diskriminovány. Jinak vítám to, co bylo řečeno, protože skutečně můžeme mnoha těmto zemím gratulovat a pochválit je za mnohé úspěchy. Mnoho se změnilo k lepšímu za poslední období v během těch eh, předstupních jednání a vidíme, že Chorvatsko je uh, zcela připraveno na vstup a vlastně v některých oblastech, který hm, skutečně udělalo takový pokrok, že může být příkladem eh, pro ostatní země, je takovým příkladem je například úřad ombudsmana pro eh, rodovou rovnost. Otázka názvu Firom Makedonie já pro mne, eh, já mě prostě nešlo skutečně použít ten název, který je úřední, protože tím, že ho použiji, tak vlastně vyslovuji se, stavím na jednu či na druhou stranu. Ehm, I když a pokud je to, přestože je to úřední název, který schválila OSN, je také určité eh, zaujímání stanoviska. Já jsem se snažila nějakým způsobem eh, mm, respektovat také eh, city Makedonců. Je to politická volba každého a mohu, pokud eh, to bude eh, mohu se tedy vyjádřit jak jakousi poradou, eh, co se týče hlasování, až budeme o této otázce hlasovat. Je to otázka každého, volby každého, jak se rozhodne. Eh, připomínky komise k, k té 69. Eh, dostupnost právní pomoci v Chorvatsku, tam to upravíme ústním pozměňovacím návrhem nebo v rámci kompromisu, tak abychom to změnili tak, jak navrhujete. To je dobrý návrh a mm, ta otázka Kosova a úřad, který by měl být zařazen do úřadu vlády, tady probíhá diskuse. E, jde o to, aby skutečně byl patrně mm, ne, politická vůle, politické nasazení u těch nejvyšších mm, politiků. To je jedna věc, to je určité vyjádření té vůle. Na druhé straně, když pokud je vše potom zařazeno pod úřad vlády a pod jeho kontrolou, tak eh, může být narušena nezávislost těch úřadů, takže je třeba najít určitou zlatou střední cestu. Jednak ta politická vůle a její vyjádření na jedné straně a nezávislost těch úřadů na na straně druhé. Těším se na eh, to, že dosáhneme dobrých kompromisních návrhů a že zpráva bude přijata. Děkuji. A teď eh, k časovému harmonogramu této zprávy. Výbor bude hlasovat 20. března na plenárním zasedání a to budeme řešit pravděpodobně v květnu. A teď můžeme postoupit dál k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je a Evropský fond pomoci nejchudším osobám. Znovu dám slovo eh, zpravodajce, zase je to paní Cornelisen. Ano, je to velice praktické, že máme ty zprávy za sebou. Eh, fond pomoci nejchudším. My máme stanovisko výboru pro zaměstnanost. A podle mě ten fond pomoci nejchudším je vlastně fond pro ženy. Nejen, že ženy jsou velmi nadměrně zastoupeny mezi nejchudšími osobami, protože za desetiletí eh, se eh, nepodařilo vyřešit feminizaci chudoby. Naopak, ta se stále zhoršuje. A z jiného úhlu je to také fond žen, protože i stále ještě v současnosti jsou to ženy, které nakupují a vaří jídlo a snaží se eh, postarat eh, o živobytí své eh, rodiny. Ty tedy stojí v první řadě, když je méně peněz na, pro rodinu na živobytí, mají s tím problémy a Eh, oni zprávě se obracejí na potravinové banky nebo jinou eh, potravinovou pomoc, když nemají dost jídla pro své nejbližší. Já ve svém stanovisku jsem se pokusila poukázat především na závislost milionů eh, lidí, především žen, která narůstá 25 let od té doby, co byl zaveden minulý, eh, minul, minulý program nebo programy. Eh, to byl program zemědělských přebytků, z nichž eh, byla poskytována potrava nejchudším. Nyní těch přebytků není tolik a potřebujeme nový program, pakliže chceme poskytnout potravu těm, kteří na té pomoci závisí. Máme tady dva problémy. Blokující menšina v radě Eh, která si zřízení tohoto fondu nepřeje vůbec. A množství peněz v tom fondu je mnohem nižší, než jaké bylo v těch minulých programech. Zdá se, že odpor rady se podařilo překonat od té doby, co proběhla vyjednávání eh, víceletého eh, finančního rámce, kam byl tento fond zařazen. Mělo by se tedy najít 2,5 miliardy EU. To ale neřeší problém, že e, těch peněz je méně, než bylo. A v tom současném programu e, existuje povinnost e, účasti všech zemí. To znamená, že velké země, jako je Spojené království, Německo, ale i třeba Švédsko a Nizozemsko, budou přinuceny se účastnit eh, tohoto programu, i když si to nepřejí, a ty peníze eh, poskytnout. Eh, potravinové banky, ku příkladu v Maďarsku, kde ta potravinová banka z 90% zavisí na tomto programu, budou muset tedy být s mnohem menším množstvím finančních prostředků, když se do tohoto fondu nalije méně peněz. Já se zaměřuji na dvě věci, které jsou skutečně nejdůležitější, především pro ženy, které využívají tohoto fondu. Za A, aby aby, aby země eh, tedy, eh, aby zabránili eh, vzniku nových závislostí, ne, vlastně, aby tam nevznikla povinnost Eh, povinnost toho, že jejich potravinové banky budou přímo závislé na tomto fondu. A za druhé je důležité eh, poskytnout eh, možnost různým organizacím, těm potravinových bankách, aby si opatřovali tu pomoc a ty potraviny sami obrovské množství potravy se stále vyhazuje a jsou to potraviny, které jsou v pořádku, nic jim není, nejsou zkažené, je to, jsou to zdravé potraviny a měly by končit eh, v potravinových bankách a nebýt vyhazovány. Potravinové banky by mohly využít mnohem více eh, těchto potravin, kdyby k tomu měly eh, příslušné zařízení, logistickou síť, měli by o tom vědět. Je možné pomoci různým způsobem těmto potravinovým bankám eh, k, neza, k nezávislosti, tak aby byly méně závislé na evropské pomoci z tohoto fondu a tím bychom pomohli zajistit, aby miliony žen, které využívají pomoci tohoto fondu, by skutečně z něj ty prostředky mohly čerpat, kdyby ten fond nevydával tolik tím jiným Děkuji. Tímto bych zahájil rozpravu. Hlásí se paní Kusta. Děkuji vám. Děkuji zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla. A má pravdu. Jde o to, abychom usilovali o snižování chudoby prostřednictvím tohoto fondu. Fond nahrazuje předcházející fond který zvláště čerpal z přebytku společné zemědělské politiky. Ten nový fond je strukturován trochu jinak. A je třeba zde zohlednit zvláště ženy, které využívají tento fond na 120 milionů osob. Asi čtvrtina obyvatel EU je dotčena chudobou. Dochází také k e, problému se potravinovým zásobováním pro rodiny, které mají hodně dětí. Víme, že když se hovoří o chudobě, že to není nějaký prázdný, neutrální pojem, ale je to něco, co má zcela konkrétní dopady. Proto je důležité mít na mysli, že chudobou v první řadě trpí ženy, které často také eh, zodpovídají za to, aby eh, jejich rodina byla zásobena potravinami. Je důležité, aby fond byl náležitě finančně vybaven. Chceme snížit do roku 2020 eh, počet chudých v EU o 20 milionů a pokud tento fond nevystupuje, nevybavíme dostatečnými prostředky, tak to bude jenom zbožné přání. A kdybychom místo 3,5% dostali jenom 2,1% pro 28 zemí, tak to je naprosto absurdní. Je to jenom taková kapka v moři. Jistě existují země, které v této oblasti nemají potřebu, ale měli bychom na tuto problematiku opravdu pohlížet diferencovaně. Mm, jde o to, abychom tam neměli pouhá čísla, ale aby eh, to celé bylo diferencované, rozklíčované a abychom takto k otázce prostředků přistupovali. Jaký je účel nového fondu, jaká jeho filozofie? Tam musíme zohlednit různé věci. Za prvé jde o snížení závislosti. chceme snížit závislost jednotlivců na těchto zařízeních. Existují určitě i jiné prostředky, jak těmto lidem pomoci, například daňové úlevy nebo e, snížení sazby DPH nebo úplné zrušení DPH pro tato zařízení, které poskytují sociální služby. A také využití stávajících sítí, které eh, fungují řádně. Je to také ta otázka vzdáleností přepravy potravin eh, mezi výrobcem a spotřebitelem, zkrátit tyto vzdálenosti i administrativní kroky. Takže my potřebujeme konkrétně opatření, která povedou ke snížení chudoby. Potřebujeme zde komplexní logistický přístup. A také některá sociálně politická opatření ze sociálního fondu dosud mm, nevedla ke kýženým cílům. Je třeba si to přiznat. Celá řada opatření, které pochází ze stávajících fondů, ještě nestačí stále dochází k marginalizaci určitých skupin obyvatelstva, takže my potřebujeme komplexní a integrovaný přístup k této problematice, ale zároveň musíme také diferencovaně pohlížet na danou problematiku. A jde o to, aby se lidé také mohli postarat sami o sebe. A není paní Bauer. Thank you. It seems to me that this morning is... Děkuji, zdá se mi, že dnešní dopoledne je dopoledne věnované eh, paní Cornelis, která skutečně odvedla spoustu práce a chci jí k tomu hm, pogratulovat. Já mám několik poznámek k těmto zprávám. Za prvé se mi zdá, že to je skutečně jenom kapka v moři eh, vody, když eh, zvážíme, že ta částka není nijak velká a přitom je tady obrovská síť eh, systémů pomoci a sociální péče, takže to je skutečně jenom malá část celého toho systému a eh, jsem eh, přesvědčená, že tyto fondy se zaměřují na skutečně extrémní chudobu, že jejich cílem není celkově snižovat chudoba, chudobu, ale řešit jenom tyto nejextrémnější uh, situace. Já mm, ta myšlenka, že vlastně tady vzniká eh, nadbytečná závislost osob na těchto systémech, ta myšlenka se mi zdá trošičku eh, přehnaná. Nicméně jinak souhlasím s tím stanoviskem s výjimkou některých pozměňovacích návrhů, zejména číslo 30, které se mi zdá, že má že vlastně vytváří určitý ta, té omezení k přístupu k těmto fondům a to není příliš dobrá myšlenka. A sem spadá vlastně i Evropský sociální fond. Přístup k Evropskému sociálnímu fondu je při, otevřený vše, ka, všem, všem zemím, není omezen na chudší země. Takže tady se domnívám, že bychom tento pozměňovací návrh měli ještě projednat. Nejsem uh, jeho příznivcem. A pak tu mám otázku, možná jsem si to nepřečetla úplně pečlivě, co se týče sdělení komise, ale zdá se mi, že to sdělení se příliš zaměřuje na potravinovou e, pomoc. My víme, že pro řešení chudoby, zejména extrémní chudoby, nemůžeme hovořit jenom o potravinové pomoci. Musíme hovořit také o bydlení. Eh, já vím, že tady mm, ne, nehovoříme o velké částce peněz a je to, je to hodně zemí a hodně obyvatel, ale když se zaměříme pouze na jídlo a potraviny, souhlasím s eh, paní zpravodajkou Cornelisen, že je třeba se zaměřit i na další zdroje, tak jak to některé ty potravinové banky činí. To znamená snažit se eh, nejenom mechanicky spoléhat se na zdroje tohoto fondu finanční, ale také získávat ty potraviny z jiných zdrojů, zachovat potraviny, které jsou ještě e, použitelné a sbírat tyto potraviny. A je zde tedy otázka, zda bychom neměli spíš přemýšlet o využití části tohoto fondu na ubytování, na bydlení. Děkuji. Paní Moglin Šater, která je místo předsedkyní, prosím. Merci, monsieur le président. Merci à notre rapporteur. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také paní Cornelisen za práci, kterou odvedla v souvislosti s tímto velice důležitým tématem, které se opravdu dotýká nás všech a velmi aktivně zde táhneme za jeden pro vás nezávisle na naší politické orientaci. Nyní jsme v době zvratu. Hospodářská krize a extrémní chudoba, která nyní panuje, znamená, že prostřednictvím tohoto fondu musíme pokrýt extrémní chudobu, protože celá řada lidí se dostává do dramatických situací a je třeba zajistit jejich základní potřeby. Je třeba bojovat proti extrémní chudobě ve všech jejich podobách. A paní Bauer už o tom hovořila. To je právě ten důvod, proč musíme poukázat na to, že zde celá řada různých aktivit. Existují různé věci, jako potravinové banky a podobně, Eh, často je to organizované dobrovolnicky, potom jsou zde například příspěvky na bydlení, poradenství v oblasti výživy. A také například poradenství, jak nakládat s penězmi, jak se nedostat do té dluhové spirály, tak, aby eh, se člověk mohl dostat z chudoby. Takže potravinová pomoc to je pouze jeden z mnoha aspektů. Evropská média jsou zde velmi organizovaná, velmi intenzivně informují o potravinové pomoci pro nejchudší, ale je důležité poukazovat i na ostatní aspekty, které jsou spojené s extrémní chudobou a které jsou důležité při boji proti chudobě. Dále bych vám, paní Cornelison, chtěla říci toto. Je důležité, že náš výbor je výbor zabývající se ženami. Nicméně si myslím, že by to byla chyba to omezit tím, že by se formula, že je to fond určený ženám. Jistě, je to důležitý aspekt. Je důležité zde zvláště zohlednit ženy. Stačí se podívat na statistická data a musíme zde propracovat právě eh, téma žen, které jsou extrémně chudé, matek samoživitelek a podobně. A já vím, že ve vaší zprávě jsou vyhodnocené statistické údaje, ale ráda bych apelovala na to, abychom nepohlíželi na tento fond jako na fond, který je výhradně určený ženám nesmíme se úplně odpoutat od sociální reality. Musíme zde konkrétně pohlížet na situaci. Omluvte mě, že eh, na tom takto trvám. Ale je to tak. Pokud eh, rozklíčujeme jednotlivé statistiky, také musíme také vyhodnotit z hlediska věkové struktury. Dnes je tomu tak, že v různých zemích, v různých oblastech, například příspěvek na bydlení, eh, příspěvek na ošacení, potravinová pomoc, že v některých zemích je zde dotčená zvláště mládež, že už jsou problémy s výživou eh, studentů a dětí chodících do škol. A když už jste tu statistiku analyzoval z pohledu jednotlivých skupin, tak bych vám doporučila se podívat i na věkové skupiny. Paní Bauer říkala, že tento fond je nedostatečně vybaven financemi a s tím plně souhlasím. Eh, mluvila o tom i paní Kosta, v tom fondu je příliš málo peněz. Potřebovali bychom takový fond, který je alespoň stejně finančně vybaven jako předcházející fond, tak aby umožnil podpořit jednotlivé aktivity v jednotlivých zemích. 3,5 miliard to by bývalo bylo dobré číslo, kdybychom u něj zůstali. Nyní jsme na 2,5 a když budeme mít smůlu, tak to bude jenom 2,1 miliardy a to je mnohem méně, než byla ta původní částka. A já bych ráda poukázala na to, že jsme členy nejrůznějších výborů a neustále musíme poukazovat na, ta, na to, že v oblasti zemědělské výroby eh, jsou výrazné přebytky a je důležité, aby se tyto přebytky skutečně dostaly k těm nejchudším, aby zde došlo alespoň k nějakému vyrovnání situace v oblasti potravinového zabezpečení, aby se vyrovnalo to, že tento fond nebo ty prostředky v tomto fondu byly tak výrazně zkráceny. Já jsem zpravodajkou pro Evropský sociální fond a řeknu to teď opravdu velice mírným způsobem, že poté, co se prošlo různými čísly, ráda bych řekla něco jiného, ale komise rada nám chtějí ukázat opak. Já zkrátka chci říci, že prostředky byly vyňaty přímo z Evropského sociálního fondu, takže vlastně eh, ty prostředky byly seškrtány na úkor těch nejchudších a já z toho mám opravdu špatný pocit. Šéfové státu a vlád na radě prostě tvrdili, že zachránili fond pro nejchudší. Ano. Ale kde na něj vzali peníze? Vzali na něj peníze z Evropského sociálního fondu, jehož prostředky snížili. Ale vždyť i zde jde o ty nejchudší a o jejich sociální integraci a o profesionální integraci. Není možné Eh, z jednoho strhnou čaty jenom proto, abyste oblékli druhého, ale přesně takto se to stalo v oblasti nejchučích. Došlo k prerozdělní prostředku. Děkuji a nyní paní Ově. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní zpravodajce eh, Marie Cornelisen za pilnou práci a já s částí návrhu stanoviska souhlasím. Je to ožehavá otázka. My musíme ukázat solidaritu s nejchudšími, včetně žen, dětí i bezdomovců, mužů nebo v extrémně špatné finanční situaci. Každý člověk potřebuje základní ošacení a potravu. Právě zde Evropská unie může poskytnout pomoc pomocí takovéhoto fondu pro nejchudší. Je důležité, aby Evropská unie neposkytla jen přímou pomoc, ale také eh, pomohla podpořit místní propojení mezi dárci a eh, poskytovateli potravin a pomoci. Ve, eh, za situace ekonomické krize byly ženy zasaženy nejhůře. Proto takový fond by představoval potřebnou pomoc pro tyto ženy, zvlášť tedy pro tyto ženy. Pomoc pro ty nejchudší, to musíme podpořit ještě více. Děkuji. Tak så mycket för det. Och då, då är den här eh, diskussionen... Děkuji. A tímto uzavírám rozpravu. Na závěr má slovo ještě paní Cornelisen, nebo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 tento rozvoj chudoby neprobíhá homogenním způsobem. Nemůžete tvrdit, že eh, všechny země v Evropské unii bojují se stejnými problémy v oblasti chudoby. Ale když se podíváte na problematiku chudoby v některých zemích, například v periferních zemích nebo v těch zemích, kde vystupuje takzvaná trojka, tak tam ta realita vypadá jinak než to, co nás čeká v novém rozpočtovém období 2014 až 2020. Nyní hovoříme o tom, že se zvyšuje chudoba v rodinách, které nikdy nepočítali s tím, že budou chudé a to je nový fenomén. Jde zde o rodiny, které na jednu stranu byli chudé vždy, byly tam chudí a nezaměstnaní, ale teď se také objevují lidé, kteří přišli o své zaměstnání, kteří se dostali do komplikované situace, anebo lidé, kteří chodí do práce a přesto jsou chudí, protože mzdy jsou natolik nízké, že eh, se ti lidé dostávají vlastně pod hranici chudoby. A to je realita. V dnešní době chudoba vypadá úplně jinak. Například jsou lidé, kteří celý život investovali do svého bydlení a nyní nejsou schopni splácet hypotéku. Lidé, kteří se odstnou na ulici. Například v Portugalsku se hodně hovoří o chudobě dětí. Dětí, které chodí do školy a jediné jídlo, které ten den mají, je jídlo které dostanou ve škole. Takže to je opravdu dramatická situace a diskuse o tomto fondu musí ukázat, že chudoba se nezmenšuje a naopak zvyšuje a dotýká se i jiných skupin obyvatelstva než dříve. Nikdo nemá pochopení pro to, že Evropská unie na jednu stranu říká, že v některých zemích se musí snížit mzdy, má se investovat méně do sociálních zařízení a podobně. A když jde pak o to trochu zmírnit dopady této politiky, tak nakonec eh, poskytnou ještě méně peněz na pomoc a na potravinou pomoc. To přece není možné. Evropský parlament musí minimálně pracovat s těmi pětisty eh, miliony eur ročně, nebo tu částku ještě navýšit. Jde o využití financí z tohoto fondu a vlastně potřebujeme, aby v tom fondu bylo více peněz, protože jinak budeme poskytovat, nebo budeme moci poskytovat stále menší potravinovou pomoc. Domnívám se, že Evropský parlament zde musí zaujmout velmi jasné stanovisko, jak v jednotlivých výborech, tak potom celý parlament jako takový. Musíme dát alespoň najevo to, že existují některá minimální základní práva, která musí být vždy zaručena. V dnešní době se chudými stali lidé a rodiny, které s tím vůbec nepočítali. Příklad strukturální nezaměstnanost toho člověk sám nevybředne, potřebuje pomoc. Till rapportören fru Cornelisen, varsågod. Nyní paní zpravodajka, paní Cornelisen, na závěr děkuji. Děkuji také všem za jejich připomínky a příspěvky. Chtěla bych zareagovat na otázku rozdělování peněz z těch zdrojů. Ehm, již tady zaznělo, že ta že je vlastně Eh, úplně protismyslné, že ta částka se zmenšuje, zatímco chudoba eh, se zvětšuje. Bohužel je to tak, ale obývám, obávám se, že mm, my jako výbor s tím příliš mnoho neučiníme, ani to neučiní i ten výbor, který má na starosti tuto zprávu. Je to vše eh, výsledek vyjednávání víceletého finančního rámce a ten asi nezměníme. Je to tedy 2,5 miliardy, není není to 2,1, trošku se to tedy zvýšilo, navýšilo z té 2,1 na 2,5 miliardy, ale obávám se, že za tuto částku se nedostaneme. A s touto částkou musíme tedy eh, výjít. V rámci s ohledem na to jsem se v tomto stanovisku pokusila mm, eh, pokusila dosáhnout toho, aby ty peníze šly do zemí, které je potřebují nejvíce. Protože kdybychom je e, plošně dělili, samozřejmě chudoba je v každé zemi a všechny země by mohly mít z toho prospěch, ale pokud máme jenom malou částku, tak se domnívám, že bychom měli e, se pokusit o to, aby to skutečně se dostalo k těm nejchudším v těch e, nejchudších zemích. Tady byl od portugalské kolegyně skutečně vylíčeno velmi eh, živě, jak to je obtížné v mnoha zemích, jak se eh, situace zhor, zhoršuje, že skutečně v některých zemích eh, existuje v rodinách existuje skutečná chudoba, nedostatek v pozměňovací návrh číslo 30, na který eh, reagovala paní eh, Bauer. Tady jsem se pokoušela o to, aby bohatší země přispívaly více, zatímco ty chudší by dostávaly více z toho fondu, takové to rozlišení podle úrovně. Eh, proto to tak je naformulováno. Já jsem si také všimla drobné chyby v tom pozměňovacím návrhu číslo 30 se na konci říká or the European Social Fund nebo Evropský sociální fond a tam by to tak nemělo být. Tam by mělo být or the European Cohesion Fund. Jsou to tedy ty země, které spadají do té rubriky kohezní země, které by měly získat tento uh, fond. A ty země, které nepatří ani do jednoho, tedy nemají, uh, nemají příspěvky z kohezních fondů nebo fondu stability, ty by měly platit, přispívat více sami. Souhlasím se všemi, kteří říkají, že eh, se vlastně zaměřujeme mm, jenom na potravinovou pomoc a že se tím neřeší další strukturální problémy. Eh, je, jsou tady problémy v jiných oblastech, nejenom nedostatek eh, potravin a že by bylo třeba ten fond diversifikovat na jiné eh, i na jiné užití, tak aby si příjemci organizace mohli sami rozhodnout. Paní Movan Chartier, která říkala, zda, eh, hovořila o tom, zda je tento fond jenom nebo víceméně spíše pro ženy. Já jsem to skutečně tak nezamýšlela, že by měl být, že by toto měl být fond pro ženy. Nicméně z eh, reality eh, vyplývá i to, že ty, kte, ti, kteří jsou na tom nejhůře, jsou často uh, ženy. A e, my vzhledem k tomu, že jsme e, výbor pro, za, pro práva žen, tak bychom e, měli i z tohoto pohledu k tomu přistupovat a dává nám to možnost i tento fond ovlivnit. Um, pak i ty další poznámky, které byly vyřčeny, je potřeba se na to se nad tím zamyslet spolu se stínovými zpravodaji, protože je tady celá řada možností, způsobů, jak to eh, řešit. Já jsem eh, v kontaktu s paní Castello, která mám tuto zprávu na starosti ve výboru pro zaměstnanost a eh, diskuse a vyjednávání probíhají jak na půdě obou výboru, tak i mimo, tak aby ten fond byl co nejlepší, co nejužitečnější, právě proto, že má jenom omezený objem financí. Děkuji. A nyní, jak to vypadá se lhůtami? Lhůta pro mm, pozměňovací návrhy 25. února 5 hodin odpoledne. Výbor bude hlasovat 20. března a výbor pro zaměstnanost 23. dubna. Nyní přejdeme eh, k bodu na pořadu jednání 12 a to je mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen v EU a zpravodajkou je paní Ronzuli, které předávám slovo. Allora, intanto volevo cominciare ringraziando... Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli eh, ke vzniku této zprávy. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů k jednotlivým článkům i k bodům odůvodnění. A potom se také objevila celá řada podnětů, které podtrhují to, co už je vlastně zapsané eh, v tom původním textu. Občané Evropské unie mají právo na volný pohyb. Mohou svobodně cestovat, eh, mohou se svobodně volně usídlit eh, v jiné členské zemi. To je jeden, jedno ze základních jeden ze základních principů EU a měl by platit také v oblasti pracovní. Nicméně nadále existují e, různé e, systémy odměňování a podobně a to stěžuje někdy mobilitu. Jsou zde i různé rodinné tlaky v této souvislosti. Co se týče jednotlivých článků této této zprávy, tak chci říct toto. Pozměňovací návrhy 23 až 31 chtějí tyto aspekty všechny zařadit do článku 1. To znamená, že se evropská politika skutečně zaměří na ženy v souvislosti s migrací a podobně. To jsou velmi zajímavé pozměňovací návrhy. My jsme je snažili potom združit do kompromisních pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy 32 až 41, tam jde o nezbytnost ochrany práv žen i v souvislosti s profesní mobilitou. A to se týká také nároků na e, vyplácení důchodu. Zde nesmí docházet k genderové diskriminaci a budou předloženy příslušné pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy 42 až 47, ty se týkají článku 3. Tam jde o specifické problémy, které často ženy mývají, když jde o to nalézt pracovní místo v jiné zemi EU. Pozměňovací návrhy 48 až 53, ty se pak týkají článku 4. A zde jde o eh, málo zaplacená pracovní místa v jiných zemích. Zde se poukazuje na to, oč zde jde. Já se stavím proti pozměňovacím návrhu 48, který žádá, aby eh, byl celý článek vypuštěn. S tím já nesouhlasím. Vypuštění celého článku, vypuštění celého odstavce skutečně neprospěje této zprávě žádným způsobem, ne, nedá mu žádnou přidanou hodnotu tomuto dokumentu. My o této problematice už diskutujeme velmi dlouho, že dochází k rozdílnému zacházení s muži a ženami v této souvislosti že by se mělo něco stát. Pozměňovací návrh 50 tam jsou vyzývány členské státy k tomu, aby hledali řešení pro vyrovnání se s negativními dopady v těchto oblastech, například eh, v oblasti lékařských zaměstnání a podobně. Jsou to zvláště ženy, které v této oblasti hledají zaměstnány, a bývají často znevýhodňovány. Dává se přednost eh, mužům a omezuje se tím výrazně mobilita v oblasti profesní. V celé řadě profesí se setkáváme s tím, že nám scházejí kvalifikovaní pracovnice. Většinou jsou to právě kvalifikované pracovnice. Takže na tomto poli by se dalo ještě hledat co udělat. Ale jak jsem říkala, týká se to pouze oblasti lékařství, týká se to i jiných. 54 až 60, to jsou pozměňovací návrhy k článku 5, kde o to, Eh, výrazněji než dosud postihovat porušování těchto eh, práv na pracovním trhu. Také se zde řeší vysoký podíl práce na částečný úvazek, zvláště u žen. To je také téma kterému se zde věnujeme. 61 63, to je článek 6, boj proti diskriminaci, ať už probíhá přímým nebo nepřímým způsobem. Zde platí to, co již zaznělo. tedy, že není možné vypustit celý článek, což někteří kolegové žádají, protože to ten text nikam neposune. Potom k článku 8, eh, to jsou pozměňovací návrhy až po pozměňovací návrh 80. Ano, kolektivní vyjednávání, to je zde zmiňováno. A je důležité, aby se zaměstnavatelé také intenzivněji zavazovali k tomu, že budou ženy odměňovány stejně jako muži. Co se týče článku 11, to je pozměňovací návrh 70. Tam asi došlo k problémů s překladem z italštiny nebo do italštiny. Tam se eh, hovoří o uznávání pobytu v zahraničí při přiznávání e, sociálních dávek. Tam je asi ta formulace třeba ještě přeformulovat. Hovoří se o pracovních stážích, o praxích a o započítání takovýchto no, strávených eh, časech. Potom k článku nebo k bodu 13 Možná, že se mnou nebudete všichni souhlasit, ale já zde mám dost jasný názor ale můžeme o tom samozřejmě diskutovat. Tady bod 13, to je až po eh, pozměňovací návrh 96, zvláště pozměňovací návrh 95. Myslím si, že tento návrh není opodstatněný, ale myslím, že už to tvrdím několik let, eh, také na fóru jiných výborů. Já si myslím, že tento návrh 95 není přesvědčivý. tento požadavek, tedy eh, příslušnost eh, k určité etnické skupině, zde se to týká eh, skupiny Romů, aby se to uvádělo separátně, no, buď jde obecně o problém příslušnosti k nějaké etnické skupině, neměli bychom zde separátně vypichovat jednu konkrétní etnickou skupinu. Domnívám se, že mobilita žen starších 45 let, pracovní mobilita žen v této věkové skupině, tam často dochází k tomu, že tyto ženy v podstatě upadají do prekariátu a to se týká zvláště romských zem, žen. Samozřejmě je to výrazná diskriminace, jistě, to máte pravdu. To je vlastně z mojí strany vše, co jsem chtěla říci, takže ještě jednou velice děkuji kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na formulaci tohoto dokumentu a jsem ochotná ještě obkomentovat jako různé pozměňovací návrhy. Děkuji, říká předseda. Tímto tedy Eh, máme už tři osoby přihlášené do rozpravy. A jako první má slovo paní Nedvědálova. Děkuji, já budu stručná. Znovu chci poděkovat paní Transfuli za velice dobrý podklad vypracování zprávy, což je důležité, protože mobilita je právě problémem stále více lidí v Evropské unii. Já e, osobně souhlasím s těmi téměř všemi 103 pozměňovacími návrhy, a to z několika důvodů. Já budu stručná, když máme málo času. Řeknu polovinu toho, co jsem chtěla. Zvláště důležitý je návrh, co se týče přidané hodnoty mobility. To je důležité i pro evropského občana, zvlášť letos. Letos máme rok evropského občanství. Také byla řeč o návrzích a rozdílech mezi sociálními systémy v Evropské unii, i to je důležité. Já nechci mluvit paní, za paní Záborskou, ale líbí se mi její návrh, protože poukazuje na rozdílnost sociálních a penzijních systémů v členských státech. To je potřeba mít na paměti. Rozdíl platů me mezi eh, muži a ženami, sladěvání pracovního rodinného života a také poukaz na Eh, potřebu ovládání více jazyků, takže to je potřeba více podpořit. A potom moje návrhy. Já bych eh, tam chtěla mít také to, eh, tu akceptaci přijímání diplomů, o tom se hovoří, je potřeba to dát do skoro každé zprávy, že to je potřeba konečně vyřešit také by se mělo více žen eh, dostat do vyšších rozhodovacích pozic, o tom se také teď hodně mluví, pro mě je to důležité. A také vzdělávací mobilita, obecné vzdělávání, tam je třeba podpořit vzdělávací mobilitu žen a zvláště mobilitu žen obecně pro eh, vysokoškolsky vzdělané Eh, lidi, zvláště pro profesorky. A potom také zdravotnictví v tomto směru. Dále důležité, aby mladé ženy měly možnost využívat to teď vytvořené eh, schéma záruk pro mládež. Jedná se o ženy, nebo je to více než 50%, je to 60% eh, absolventů Eh, v Evropské unii jsou vlastně ženy, potřebujeme dostat na pracovní trh a poskytnout jim více zárok. zárok. To je tedy způsob, jak to podpořit. A konečně je také potřeba využívat dobrovolnické aktivity i pro výměnu zkušeností žen, a to i mezi různými věkovými skupinami, aby bylo možné lépe zjistit, co čekat při využívání mobility. Děkuji. Děkuji. Dále paní Klevety. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát zpravodajce, která vypracovala skvělou praktickou analýzu eh, těch pozměňovacích návrhů. Já chci spolupracovat se zpravodajkou a lépe vysvětlit některé ty problémy stručně. Je pravdou, že jsem poslankyní Evropského parlamentu a zároveň také zastupuji svou zemi. To je naše dvojediné poslání. Mě tady eh, zajímá existence dvou kategorií, které by si vysloužily širší debatu v rámci této zprávy. Eh, většina lékařek u nás jsou ženy. Jsou velmi mobilní, A já nechci říci, že se máme pokusit zabránit lékařům, aby odcházeli z Rumunska nebo z jiné země, ale zároveň také z hlediska pacientů u nás by bylo dobré nějakým způsobem se zamyslet na to, na nad tímto problémem. A možná by tato zpráva mohla trochu přispět k nalezení řešení, protože pro nás to problém je. Proto také jsem vypracovala své pozměňovací návrhy. Co se týče Romů, souhlasím, že bychom mohli vypracovat zvláštní zprávu, která by se zabývala problémy Romek, ale zase u nás je to velmi závažný problém a myslím, že bychom neměli váhat se tomu problému věnovat pokaždé, když, nad něj, když na něj přijdeme. Takže děkuji zpravodajce za účinnou analýzu těchto problémů ty problémy jsou zvláště akutní u nás. Děkuji. Paní Zuba. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěla na úvod říci, že se domnívám, že tato zpráva je velmi důležitá, velmi zásadní. A to proto, že v dnešní době je Otázka mobility a imigrace, eh, otázka, která se velmi problematizuje. Nejde jenom o to, že lidé chtějí zkusit žít v jiné zemi, ale je to také proto, že nemohou eh, najít dobré pracovní podmínky ve vlastní zemi a proto opouštějí své rodiny, své kořeny a odcházejí jinam. A ti Eh, kteří přijímají, kam ti lidé přicházejí, tam alespoň jakýsi minimální by, standard by měl být v tom, že jsou tito lidé přijati v té nové zemi důstojným způsobem. A eh, pro ženy je v této věci zásadní otázka eh, sjednocení rodin tyto rodiny by měly být potom řádně integrovány tak, aby ta rodina byla funkční a mohla fungovat. To znamená, rodiče eh, by mohli pracovat a děti chodit do školy, zajištění plného přístupu eh, dětí ke vzdělání. A k tomu musí fungovat příslušná eh, síť těch takových služeb. Já nebudu hovořit o všech pozměňovacích návrzích, které jsem předložila, ale mám tady jeden pozměňovací návrh, který se týká kolektivního vyjednávání. A hovoříme tady často a hodně o rozdílech v odměňování mezi eh, muži a ženami. A měli bychom tudíž propagovat takové nástroje, které zajišťují rovnost odměňování a platu U e, kolektivního vyjednávání se uzavírá dohoda mezi zaměstnavatelem a, za, a pracovní silou v dané oblasti nebo firmě a ta zajišťuje právě e, rovnost odměny pro určité profesní kategorie. Potom jsou pracovní smlouvy eh, transparentnější, eh, jsou stejné a jsou veřejně dostupné, aby bylo jasné, eh, co je jejich obsahem. To je právě důsledek kolektivního vyjednávání. Když jsou smlouvy uzavírány jednotlivě, nejsou zveřejňovány, tak je tady prostor pro diskriminaci, protože zaměstnanci nevědí, kolik dostává za stejnou práci jiný pracovník a ženy nevědí, že muži dostávají víc. Takže já se domnívám, že při snaze eh, potírat ty rozdíly v odměňování bychom měli využívat eh, nástroje, které existují, které jsou dostupné, jako je právě kolektivní vyjednávání. Eh, děkuji a nyní paní Moranšat je místo předsedkyně výboru. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. A chtěla bych poblahopřát paní zpravodajce Bracony k té zprávě, která je skutečně um, pokrývá celou řadu otázek a která se zabývá také celou řadou detailů, tak jak to činí i pozměňovací návrhy. Chci zmínit jednu e, věc. Chceme zajišťovat e, mobilitu, chceme podpořit mobilitu v Evropě a zejména mobilitu e, žen, tak aby se ženy mohly účastnit pracovního trhu v rámci celé Unie. Je třeba zdůraznit to, aby kariéry, pracovní postup žen se byl dostatečně podpořen, podporován, protože takováto eh, profesní mobilita vede často k stagnaci a dokonce je to někdy krok směrem eh, dolů, je to zhoršení. Eh, není to jenom otázka rozdílu v platech, ale první Eh, věc, kterou musíme řešit, je nerovnost i v kariérním eh, postupu. Eh, ženy a dívky mají stejné vzdělání jako chlapci a muži, ale ta nerovnost nastává v rámci kariérního postupu a to je něco, co bychom neměli tolerovat, pokud chceme mít skutečnou rovnost občanů. A mobilita by měla být jedním z nástrojů a měli bychom skutečně poukázat na nerovnost v kariérním postupu. Děkuji. Za komisi je zde někdo, kdo má či chce pohovořit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji váženým poslancům a zejména paní zpravodajce Ranculi, která má na starosti tuto zprávu. Komise vítá tuto iniciativu, vítá obsah zprávy a vítá také eh, eh, velmi rozsáhlou diskusi, eh, která se týká pozměňovacích návrhů, jež obohacují zprávu a jež se zabývají věcí, které jsou ve velkém zájmu komise. Je to otázka vzdělání, celoživotního vzdělání, poskytnutí péče o děti, rozdíly v odměňování, eh, záruky. To jsou všechno věci, které komise eh, považuje za prioritní eh, v posledním období v rámci vytváření své politiky. Otázka zaměstnanosti a mm, mobility, a mám tu kolegu, kolegu či kolegyni za generální ředitelství, pro ta, který pohovoří, pohovoří o vzdělání. Domnívám se, že v této oblasti zpráva se e, ubírá správným směrem, protože komise má zájem na, to, na tom, aby byla e, aktivována mobilita žen tak, abychom dosáhli mm, do roku 2020 těch nastavených cílů zaměstnanosti 75 a dosáhnout tohoto cíle, to je jediná možnost, jak zajistit v Evropě růst. Eh, statistiky se u mužů dostávají k tomuto číslu 75% zaměstnanost. U mužů ano, ale u žen tomu tak není. A pokud chceme dosáhnout udržitelného růstu, musí být účast žen na ehm, pracovním trhu taková. Ta, mm, ty rozdílnosti zde existují, rozdíly existují mezi jednotlivými státy, eh, tak eh, co se týče účasti eh, žen a jsou některé země, kde účast žen je skutečně nízká. Komise toto považuje za zásadní věc a proto také Mm, podporuje eh, ty věci, které jdou tímto směrem, jak ve zprávě, tak v pozměňovacích eh, návrzích. Celá ta, ty věci závisejí do, do velké míry na dostupnosti péče o děti, přenositelnosti penzijních práv, celoživotního vzdělávání a závisejí také na mobilitě eh, kariérní mobilitě, mobilitě za účelem získání práce. A je tady vedle toho mobilita přeshraniční. Jaké jsou výhledy do budoucnosti? A já bych rád mm, poukázal na průběh evropského semestru a doporučení pro jednotlivé země, které byla, která byla vydána v roce 2012 pro jednotlivé členské státy, které se týkají eh, dostupné péče, která byla, byla určena celé řadě eh, eh, zemí v Evropské unii, nejméně, polici, nejméně polovině. Potom fiskální situace, to se týkalo zejména Německa, Nizozemská a otázka rozdílu v odměňování. Toto doporučení bylo určeno Maltě a Rakousku. Toto jsou věci, které jsou předmětem průzkumu, který probíhá v roce 2013 a jehož, tedy cílem tohoto průzkumu je řešit účast žen na pracovním trhu, dostupnost péče o děti a celoživotní vzdělávání žen a mm, mm, jejich mobilita. Co se týče mobility, e, geografické mobility, e, bylo v listopadu přehodnoceno rozhodnutí komise, které se týká platformy EURES, která vyzývá členské státy, aby využívali tuto platformu eh, zejm, pro všechny uživatele, zejména pro ženy, a aby poskytovali sociální služby, které jsou skutečně zaměřené na mm, eh, zranitelné skupiny, nezaměstnané eh, a další skupiny Eh, které se ucházejí o práci. Co se týče přenositelnosti penzí, to bude moje poslední poznámka, přenositelnost důchodu má dva rozměry. Jednak je tu rozměr, který se týká segmentace na pracovním trhu a já zde uvedu jedno číslo, jenom jeden z deseti mužů je zaměstnán na dočasné práci, eh, eh, na, pracovní, na doč, ne, jakýsi dočasný pracovní úvazek. U žen je toto číslo 3 des, z 10. Diskriminace v oblasti mm, pra, eh, penzijních práv vlastně plyne z, z toho nabývání těch práv, které právě souvisí s tím, že ženy často pracují v nějakých dočasných smlouvách a za kyperského předsednictví práce na této na tomto problému byla zahájena a irské předsednictví se tomu též hodlá věnovat, tedy otázce přenositelnosti penzijních eh, práv a bude tedy tomu věnována v následujícím blízkém období pozornost. A nyní předávám slovo kolegovi nebo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Také děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu. My vítáme zaměření zprávy na úlohu vzdělávání a odborné výchovy při podpoře profesní mobility žen, zapojování žen na trh práce, ale také obecně sociální, eh, tedy inkluzi ženy. Myslím, že hlavní signály Eh, z této zprávy pro splnění cílů eh, Evropa 2020 se týče vzdělávání odborné přípravy a eh, získávání, získávání i nejvyššího vzdělání. S tím souhlasíme, kolega už zmínil doporučování specifické pro jednotlivé země v rámci evropského semestru a Eh, všechna ta sdělení v návrhu zprávy eh, odrážejí priority komise na úlohu vzdělávání odborné přípravy, které jsou také obsaženy ve sdělení schváleném v listopadu 2012 o reformě vzdělávání, investic do dovedností za účelem lepších ekonomických výsledků. Tyto priority byly schváleny minulý pátek Radou pro vzdělávání e, v jejich závěrech, co se týče reformy vzdělávání. E, tyto priority e, tam patří potřeba zlepšit kvalitu systému vzdělávání a odborných, odborné přípravy, tak aby odpovídala potřebám pracovního trhu, potřebu poskytnout více oportun, příležitostí v celoživotním vzdělávání, oslovit relevantní eh, eh, subjekty na trhu, posílit uznávání odborné kvalifikace, ať už eh, je získána ve formálním nebo neformálním prostředí, zlepšit základní dovednosti mladých lidí a dospělých, včetně žen. Je zde potřeba zajistit přístup ke kvalitnímu eh, vzdělávání v raném dětství a k péči, zlepšit eh, ovládání jazyků, abychom posílili integraci do eh, společnosti a umožnili účast na trhu práce. V tom sdělení je také kladen důraz, a to je v tomto kontextu zvláště relevantní, na úlohu Eh, informačních a, a výpočetních technologií na neformálním i formálním vzdělávání a na usnadnění možností překonat některé překážky, které stále ještě stojí v cestě v mobilitě žen. Chci také uvítat výzvu podpořit program Erasmus a připomínám, že budoucí program Erasmus pro všechny, který komise navrhla, se bude více zaměřovat na mobilitu a na zdroje pro mobilitu ve vyšším vzdělávání, ale i v odborné přípravě a na potřebě zajistit lepší propojení politiky a programů. Děkuji. Děkuji vám. A na závěr dávám ještě slovo paní zpravodajce, ale prosím, abyste byla stručná, protože na příštím zasedání výboru ještě budeme disk- moci diskutovat o kompromisních pozměňovacích návrzích, takže paní Ranzule má slovo. Děkuji, opravdu to vezmu velmi stručně, protože už vlastně není moc co říci, ale dovolte mi přece jenom několik krátkých komentářů. Takže jedno z těch témat. Já si myslím, že závazek aby k transparentnosti statistik nebo požadavek lepších statistik v oblasti výši mest. Nevím, jestli nás to nutně posune dále v souvislosti s obecným postojem a mentalitou. A ta poslední poznámka, která zde zazněla od kolegyně Klevety a týkala se lékařského personálu žen pracujících ve zdravotnictví a té obavy, že by neměli stejné postavení jako například muži v zemi původu. Asi toto. Politika zaměstnanosti je také jednou z oblastí, kterou řeší ten příslušný výbor a poptávka v oblasti zdravotnictví, zvláště eh, poptávka po zdravotních sestrách a péči o pacienty je vysoká a proto je důležité uznávat kvalifikace. To se musí uspíšit, protože jenom pak mají uchazečky zaměstnání možnost nechat se zaměstnat eh, v jiné zemi, nalézt tam zaměstnání. Možná, že někde neexistuje ani dostatek pracovních míst a proto je důležité, aby se navzájem uznávaly kvalifikace, protože jinak to bude diskriminaci ještě prohlubovat. Eh, v jednom pozměňovacím návrhu je také uvedeno, že v některých zemích se vyplácejí bonusy a v jiných ne. A že bychom měli tedy země přimě k tomu, aby to nějak sjednotili. No. E, děkuji, říká předseda. A za 15 vteřin začneme hlasovat. Já musím jenom zkontrolovat ještě něco v našich hlasovacích seznamech a pak můžeme přejít k hlasování. Okay, we will now start. Dobře, takže teď zahájíme hlasování a začneme bodem číslo 13 a to je provedení ve vnitrostátním právu a uplatňování směrnice rady. Já se chci zeptat nejdřív paní Dělmaj, jestli chce uh, promluvit. Prosím, sedněte si a držte se potichu. Děkuji. Vážení kolegové, než přistoupíme k hlasování, chci vás upozornit na význam této směrnice. To byla první evropská směrnice, která se zabývá diskrim, diskriminací eh, na základě pohlaví mimo pracovní trh. Proto její provedení je zcela zásadní, zvláště nyní, kdy se krize využívá jako výmluva na Eh, posilování rovnosti eh, mužů a žen. Mimo to eh, tady máme rozsudek Evropského soudního dvora v roce 2011, které, který byl hm, těžko srozumitelný pro evropské občany a spíše posílil naopak právní nejistotu. Proto chci prosadit tuto zprávu, aby se zajistilo, že Evropská komise a veškeré členské státy toto rozhodnutí budou brát vážně. A já chci podat ústní pozměňovací návrh, ale jsem si jistá, že pan předseda to zvládne všechno. Děkuji a my tedy můžeme začít. Kdo je pro pozměňovací návrh 8, prosím. Proti eh, schváleno kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A nyní eh, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že jedenáctku budeme muset elektronicky ověřit. Myslím, že je zamítnuta, ale hlasujeme teď o návrhu 11. Končím hlasování. Schváleno. Což znamená, že dvanáctka odpadá a nyní tady návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že třináctku znovu musíme ověřit. Elektronicky hlasujeme teď. Hlasujeme. Návrh 13. Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 14, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, že je to schváleno. Ověříme 15 elektronicky. Navr- eh, hlasujeme o návrhu 15. Končím hlasování. Schváleno. Potom máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky, který e, společně s návrhem 16 a 17 odpadá a není kompromis dvě, Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 18. Kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme kompromis 3. Hlasujeme o kompromisu 3. Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To nebylo vůbec jasné, elektronicky ověříme. Návrh 20. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Naprosto jasnou většinou schváleno. Číslo 23. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Číslo 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 25, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Číslo 27, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 28, kdo je pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Ověříme 28. Hlasujeme teď. Návrh 28. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme návrh 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme tedy o celém stanovisku. Hlasujeme teď Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Nevím, jestli tady zpravodajka je. Prosím. Para agradecer o contributo de todos os colegas. Děkuji. Dovolte mi nejprve poděkovat všem za veškeré příspěvky a podněty. Obdrželi jsme 65 pozměňovacích návrhů, celá řada z nich eh, se podobala mým myšlenkám, některé obsahovaly nové myšlenky, jde o velké priority tohoto návrhu usnesení. Jde o to odstranit všechny možné formy nerovnosti v oblasti důchodů. Dále chceme e, zajistit udržitelnost důchodových systémů a také se objevily pozměňovací návrhy, které se týkají zřízení podpůrných úvěrů pro ženy v složitých situacích a pro lidi, kteří například pečují o své rodinné příslušníky a toto období by se mělo započítat do důchodových nároků a jinak děkuji všem za jejich příspěvky. We start with amendment 24. Zahajujeme hlasování a nejprve o návrhu 24, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 26. Kdo je pro? Omlouvám se, 26. odpadá, říká předseda. Hlasujeme o návrhu 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 32. Ověříme. Hlasujeme teď. Ověřujeme 32. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Bylo to ale obtížné, protože řada z vás nezvedla ruku a já to kontroluji vizuálně. Nyní tedy kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 35. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Ověříme 35. Hlasujeme teď návrh 35. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. Ověříme elektronicky 39, hlasujeme teď. 39. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 40 a to je oddělené hlasování, dílčí hlasování. Kdo je pro?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 Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 49. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 50, kdo je pro, 50 a 51 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 52, kdo je pro, proti, Zdržel se schváleno 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 59. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 60, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. Číslo 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, Zdržel se schváleno 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 64. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. 64. Ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Hlasujeme o návrhu 64. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 65, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 66, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 67, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 68, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 72, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 73, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 74, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Číslo 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme návrh jedna elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To nebylo jasné. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 3. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. což znamená, že číslo 2 odpadá a nyní hlasujeme o návrhu 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Bylo by možné všechny ty body vodních ustanovení vzít v jednom bloku až do dvacítky. Takže teď hlasujeme o všech návrzích od dvanáctky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 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji zpravodajce. We then go to the next item, the situation. Půjdeme k dalšímu bodu, který je předmětem hlasování, situace žen v severní Africe, paní zpravodajka. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům a také vám, pane předsedo, za práci, kterou jste odvedl a všem kolegům, kteří něco k této zprávě dodali cestou pozměňovacích návrhů. Já jsem se snažila zapracovat pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak aby stanoviska všech politických frakcí byla eh, zohledněna, tak aby mm, Evropský parlament eh, vyslal eh, velmi jasný a silný signál k této problematice směrem k vládám zemí, které se účastnily arabského jara a e, vůči těm, které konflikty postihly a v rámci transformace či přechodu na demokratické uspořádání. Úloha žen v těchto zemích bude strategická, bude klíčová, bude velmi důležitá pro budoucnost těchto zemí, v souvislosti s e, v oblasti Středomoří je zdůrazňujeme zde úlohu žen, zejména eh, v zemích, jako je Libie, kde něco takového nebylo v minulosti možné. A je třeba si uvědomit, jak náročné tudíž to pro že, ženy eh, eh, je při, zapojit se do společenských hnutí. Jde o zajištění toho, aby jejich práva byla, chra, aby jejich práva byla chráněna a aby se mohly ženy účastnit eh, rozhodovacího procesu. My jsme hovořili s eh, mnoha ženami zde na půdě parlamentu i v těch příslušných eh, zemích a my chceme, aby jejich hlas byl slyšen a chceme, aby Evropský parlament respektoval jejich právo eh, a, a pomohl chránit jejich eh, práva a podpořil jejich politickou úlohu. Je to významné symbolicky, ale je také významné, abychom, je důležité, abychom zajistili, aby parlamentní schromáždění v, eh, ve Středomoří, za Středomoří se sešlo v březnu a aby eh, úloha žen byla předmětem rozpravy eh, děkuji za úvod a začneme hlasovat kompromisní návrh číslo jedna, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže jedna odpadá 50, pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 57 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 56 nebudeme hlasovat. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, je to jasné, já když se dívám do sálu, zdá se mi, že někteří z vás vypadáte zmateně. Já mám za to odpovědnost, takže prosím, pokud něco není jasné, řekněte mi. Je to jasné. Dobře, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 59 pro, proti, zdrželi se, přijata 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, 50, promiňte, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 68, 68. Končím elektronické hlasování. Přijato. Nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Nyní přecházíme ke čtyřce pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis pět. pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 78 pro. Pro, ještě jednou, omlouvám se, pro Proti? Zdrželi se? Je třeba ověřit. Hlasujeme o 78. Zahajuji elektronické hlasování 78. Končím hlasování přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. To znamená, další odpadá. Ohlasujeme o sedmičce. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní odpadá celá řada pozměňovacích návrhů a dostáváme se k 96. 96. Šestka byla přijata. 96 hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, je třeba ověřit. Bylo to nejasné. 111 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Ústní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 proti, zdrželi se, přijato. Takže další odpadá, 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato to znamená, další odpadá 127. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá číslo 10, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k číslu 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. To znamená, 54 odpadá, hlasujeme k 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme ke 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme k DV5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. DV6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Já se snažím o rychlost, proto, protože vidím, že všichni hlasujete standardně pro. Ústní pozměňovací návrh 151. Má, proti, má k tomu někdo námitky? Nyní můžeme o tom hlasovat. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 155. Hlasujeme elektronicky 155. Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. 156. Ústní pozměňovací návrh. Námitky nejsou, takže hlasujeme 156 pro, proti, zdržel se, přijato 157 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 157. Hlasujeme elektronicky k číslu 157. Končím hlasování. Zamítnuto. 158 pro, proti, zdržel se, přijato. DV10 pro, proti, zdržel se, přijato. 159 pro, proti, zdržel se, přijato. 160 pro, proti, zdržel se, přijato. 161 pro, proti, zdržel se, přijato. 162 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se, přijato. 164 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdržel se, přijato. 166 pro, proti, zdržel se, přijato. 167 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdržel se, přijato. 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117 uh, eh, ústní pozměňovací návrh, námitky, nejsou. Hlasujeme ke 170. Přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní se pokusím od pětky, nemůžeme. chtěl jsem se zeptat, omlouvám se. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato šest pro, proti, zdrželi se přijato sedm pro, proti, zdrželi se. Ověříme sedmičku. Zahajuji elektronické hlasování. končím elektronické hlasování. Přijato ale jenom o rozdíl o jeden hlas. Osmička pro, proti, zdrželi se, také velmi těsné. Osmička pro, proti, zdrželi se, teď to bylo jasně zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se je třeba ověřit. Číslo 16. Hlasujeme elektronicky. 16. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro,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 zdrželi se, je třeba ověřit elektronicky. Číslo 30. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 29. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 28 a 31, které jsou stejné pro, proti, zdrželi se, přijato ústní pozměňovací návrh, námitky nejsou, hlasujeme o 32 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato. Ověříme 32. Hlasujeme k číslu 32. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. To jsem neviděl. 33 pro, proti. 33 ještě jednou pro, proti. Zdrželi se přijato 34 pro, proti. Zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 odpadá, odpadá, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 38. Hlasujeme elektronicky. Končím. Schváleno. 39 pro. Proti. Ještě jednou. Pro. Proti. Ověříme i 39. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Velmi jasné. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celá zpráva. Hlasujeme k celé zprávě, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas nám chybí a nyní uzavírám. A zpráva je přijata. Děkuji paní zpravodajce. We now go to the last vote. Nyní poslední hlasování a to je dopad eh, ekonomické krize na práva žen. Já bych se zeptal paní zpravodajky, zda by se chtěla vyjádřit. Jenom velice stručně, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat srdečně všem kolegyním a kolegům, všem stínovým zpravodajkám a zpravodajům jednotlivých politických skupin, kteří výrazně přispěli ke vzniku kompromisních pozměňovacích návrhů v té míře, v jaké to bylo možné. Takže všem kolegyním a kolegům za to děkuji, protože jsme odvedli společnou práci. A těší nás, že se tomuto tématu budeme moci věnovat opět zde 7. března, kdy na toto téma uslyšíme několik zajímavých příspěvků. Je to opravdu zásadní problematika. Děkuji, prosím, posaďte se, protože teď začneme s hlasování. Nejprve kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 60. Dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. 60. druhou část ověříme elektronicky, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ne, nemůžeme hlasovat o všem na jednom. Na jednou. 62. Kdo je pro 62? Proti? Zdržel se? Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Employment 1, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Employment 8. Kdo je pro? První část, ano. Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? omlouvám se. Kompromis 8, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 73, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Myslím, že je to zamítnuto. Návrh 74, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 75, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Ověříme 3 a 80. Hlasujeme teď. Návrh 83. Končím hlasování. Schváleno. Implement 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 85. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 86 a implement 10 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 90, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 89, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 89 budeme muset elektronicky ověřit. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno o jeden hlas. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 95, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 96, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 97, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 98, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 99, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Employee 31, Jedna část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Omlouvám se, na tom, eh, o, o tomto posledním návrhu jsme neměli hlasovat, ten už eh, Eh, odpadl. Hlasujeme o návrhu 100 a eh, Employment 21, které jsou identické, schváleno. 101, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 102, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 103, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 104, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme číslo 104. Když někdo požádá o ověření, tak vždy ověřujeme. Takže teď hlasujeme o návrhu číslo 104 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, stržel se, schváleno. A nyní 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To nebylo vůbec. 108. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Employment 34 ne, takže teď 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Employment 12, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Dílčí hlasování o 113. první část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. Uvěříme tedy 113. Měl jsem pocit, že někdo žádal o elektronické ověření. Ne, tak ne. Takže teď kompromis 50, říká předseda. Jestli prosím eh, nestojíte o elektronické ověření, neříkejte nic. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní employment 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Employment 4. <clears throat> Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh 128, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 130, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 130, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 132, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 133, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 134, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 137, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A ještě návrh 138 a 139 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 140, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Employment 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 131, kdo je pro, a 141, kdo je pro, schváleno. 142, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Employment 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 145 až 149 bychom mohli odhlasovat v bloku. Ne, takže jednotlivě 145, kdo je pro? Proti, zdržel se. Musíme ověřit 45, to nebylo jasné, takže hlasujeme teď o návrhu 145. Končím hlasování. Zamítnuto. Employment 13, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Employment 16, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 146, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 148, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 149, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní návrh 155, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 152. dílčí hlasování 152, první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 156, kdo je pro, Můžeme nemůžeme hlasovat společně, takže 156, kdo je pro, proti, zdržel se. Znovu, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 158, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 159, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 160, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní 163, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 164, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Employment 30, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 165, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. zamítnuto. 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? O, omlouvám se, toto je ústní pozměňovací návrh. Měl jsem nejprve se zeptat, jestli má někdo něco proti eh, tomuto ústním pozměňovacím návrhu. V tom případě tedy hlasujeme o 168, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Employment 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Employment 29, kdo je pro, proti. Employment 29 elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Já jsem nikoho neviděl hlasovat, nikdo nezvedl ruku, říká předseda. Já vás musím všechny vidět, jak hlasujete. To je to jediné, co mohu dělat. A nyní 174, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 24, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 170. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 171. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 176, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 177, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 178, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Employment 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 179, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pět, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Šest, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme šestku, hlasujeme elektronicky teď o návrhu šest.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 proti, zdržel se, schvál. Myslím, že desítku musíme elektronicky ověřit. Hlasujeme teď o návrhu 10. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se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 Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 23, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 27, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 28, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 35, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 36, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 37, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 38, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 41, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 46, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 47 a 48 jsou identické, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 49, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 50, kdo je pro? Proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno. Ověř, ověříme padesátku. Hlasujeme elektronicky o návrhu 50. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Ne, Není to možné. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A konečně hlasujeme elektronicky teď o celém dokumentu. Končím hlasování. Jasnou většinou schváleno. Děkuji vám a blahopřeji zpravodajce. A teď ještě konečně bod 17, datum naší příští schůzce 20. března od 9 do 18.30. Děkuji vám.